pana Edwarda Raula Elviga, který složil mandát europoslance od 2. března 2015. Podle článku 4 odstavce 1 a 3 jednacího řádu Evropský parlament konstatuje uvolnění jeho křesla a e, od tohoto data tedy informuje příslušné.